Vamos a empezar la... Zahájíme hlasování. El primer punto es el informe Cassini. První bod je zpráva pana Cassiniho o interinstitucionální dohodě mezi Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A teď budeme hlasovat o počtu a početním složení meziparlamentních delegací a dalších delegací. Předkládáme návrh jako celek. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď zpráva Češková. Absolutorium za rok 2011. Evropská rada a rada. Nejsou pozměňovací návrhy? Takže hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A teď návrh usnesení, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Señorías. Vážení poslanci a poslankyně, jak víte, jak víte, tak eh, brzy mezi nás dorazí jeden význačný host, prezident Senegalu. Yes, yes. The president of Senegal. And we... Je to skutečně tak. A proto budeme muset na chvíli přerušit eh, toto hlasování, aby mohl proběhnout ceremoniál. A tak místo, abychom teď hlasovali o zprávě Zanony, která to hlasování bude velmi dlouhé a narušilo by nám to časový průběh, tak odhlasujeme ty kratší zprávy a potom o zprávě Zanony budeme hlasovat teprve, co eh, skončí projev senegalského prezidenta. Takže budeme hlasovat o zprávě Malcolma Harbre o rekreačních plavidlech a vodních skutrech. Hlasujeme o bloku 1 pozměňovacích návrhů. Ote- zahajuji hlasování. Se cierra la votación. Končím hlasování. Je to přijato ten blok 1 je přijat. A teď budeme hlasovat o návrhu komise, jmenovité hlasování, takže zahajuji hlasování. Se cierra votación. Končím hlasování. A návrh je takto přijat. A teď návrh legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh je také přijat. A dále budeme hlasovat o zprávě Verňo. Zpráva Verňo o uznávání odborných kvalifikací Nejdříve blok 1. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o první části. První, první část bloku číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď druhá část, to je jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. A teď hlasujeme o návrhu komise. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. A teď, než budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 161. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď hlasujeme o legislativním usnesení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. A teď budeme hlasovat. Votaremos el informe Bauer. O zprávě paní Bauer o dohodě mezi EU a Arménií o zjednodušení vízového režimu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď další zpráva paní Bauer. Dohoda s Arménií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato? A teď schválená zdravotní tvrzení při označování potravin, tam nejsou žádné pozměňovací návrhy, musíme hlasovat kvalifikovanou většinou. Kdo je pro, prosím vás, pořádně zvedněte ruce. Kdo je proti? Tak to radši ověříme. Elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Se cierra votación. Končím hlasování. A návrh je zamítnut. A teď potraviny a produkty živočišného původu. Hlasujeme o návrhu usnesení opět kvalifikovanou většinou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme elektronické hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Nyní přistoupíme k jednání s Čínou. Máme pozměňovací návrh 1 a 6, které jsou identické, takže o nich budeme hlasovat. Společně zahajuji hlasování. Končím hlasování. jsou zamítnuty. A nyní hlasujeme o odstavci 17 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A druhá část, jmenovité hlasování, kdo je pro, Končím hlasování. A je to přijato. A nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 2. Zahajuji hlasování.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 A teď odstavec 36. Pozměňovací návrh 3. Takže zahajuji hlasování. Se cierra votación. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Zahajuji hlasování. Se cierra. Končím hlasování a je to zamítnuto. 41, odstavec 41 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Druhá část, jmenovité hlasování, zahajuje hlasování. Se cierra votación. Končím hlasování. Je to Přijato. Teď budeme hlasovat o čtyřce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. A teď hlasujeme o odstavci 42 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část, tam zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. Pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.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 Končím hlasování. Queda aprobada. La tercera parte no la Je to přijato. O třetí části nebudeme hlasovat, protože byla stažena a teď budeme hlasovat o návrhu jako celku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Terminamos. No, pardon, don't no, no, no. Pasamos al siguiente punto. A teď přistoupíme k dalšímu bodu.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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Hlasujeme o odstavci 4. Kdo je pro? Kdo je proti? A teď budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování o odstavci 4. Se cierra votación. Končím hlasování. Je to přijato. A teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 2. Zahajuji hlasování. Se Končím hlasování. Pozměňovací návrh je zamítnut. A teď eh, odstavec 4. Zahajuji hlasování. Promiňte, 14, 14. Tam byla chyba. Hlasujeme o odstavci 14. Končím hlasování. Tento odstavec je přijat. Teď hlasujeme o návrhu jako celku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Tak a teď máme před sebou ještě pár hlasování, ale musíme přerušit zasedání kvůli slavnostnímu zasedání. One more. Well. Ještě jedno. Dobře. Another one. You want... Ještě jedno chcete? Who wants the floor? No, no, so, we vote another one. Okay. Dobře, tak budeme hlasovat ještě o jednom. Yes, me, Mrs. Lichtenberg. Paní Lichtenberger, prosím. Vážení kolegové, předtím, než eh, mě přehlušíte, tak poslouchejte pozorně. Včera jsme hovořili o návrhu týkající se doby odpočinku pro piloty a posádky letadel a Dostali jsme od pana Kalase návrh, který informoval o výsledku jednání mezi ním a odbory v oblasti dopravy. A to všechno vycházelo z původního návrhu, který vznikl tady u nás a provedl tam určité změny. Bylo to ale velmi obecně sformulováno, teď vlastně nevíme, eh, co vlastně v tom návrhu komise stojí usnesení, o kterém budeme hlasovat, eh, navrhuje odmítnout tento návrh, protože na základě toho, co jsme dostali, eh, teď nemůžeme hlasovat. Myslím si, že jako parlament bychom měli mít právo vědět, o čem přesně hlasujeme. A proto bych vás chtěla požádat, abyste souhlasili s odložením tohoto hlasování, aby parlament měl možnost návrhy komisaře dostat písemně a přesně, abychom o nich mohli řádně prodiskutovat. Paní Lichtenberger, v souladu s jednacím řádem váš návrh eh, teď bude mít dvě reakce. Je někdo pro návrh paní Lichtenberger? Chce se někdo vyslovit pro tento návrh? Ne. Chce někdo hovořit proti tomuto návrhu? Je tady někdo proti? No, či... Ne, ano? Pane předsedo, já hovořím proto, já si myslím, že ta úprava je dobrá, ta, kterou nám předložila komise. Pokud je příležitost to ještě vylepšit, a na to bychom si měli vzít čas. Je někdo proti, chce někdo vystoupit proti tomuto návrhu? Ne? Pan Speroni. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že hlasování parlamentu o tomto návrhu usnesení může pouze posílit naši pozici vůči komisi a radě. Dobrá, takže teď budeme hlasovat o návrhu paní Lichtenberger. Kdo je pro, bude hlasovat pro, kdo je proti, bude hlasovat proti. Takže kdo je pro návrh paní Lichtenberger? Kdo je proti návrhu paní Lichtenberger? Ověříme to. Ověříme to, budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Se cierra la vota. Končím hlasování. Návrh paní Lichtenberger je zamítnut. Takže teď budeme hlasovat. Budeme hlasovat o technických požadavcích. Zahajuji hlasování. Se cierra la votación. Končím hlasování a návrh je zamítnut. A teď přerušíme zasedání, abyste si vyslechli projev prezidenta Senegalu a potom budeme pokračovat v hlasování. Well, no? Yes, yes.